přijatý. Dámy a pánové, chtěl bych vám sdělit, že eh, výbor pro právní záležitosti 20. Eh, září 2010 podle článku 3 eh, řádu poukázal na to, že pan Gutierrez má potvrzen od 19. července jeho mandát. Máte k tomu někdo něco proti? tímto je tedy tento mandát eh, potvrzen. A socialisté v Evropském parlamentu eh, navrhli, že